I correspond. Okay. Colleagues. Kolegové, dobré odpoledne. Zaujměte prosím místa. Začneme za minutu. Please feel... Udělejte si pohodlí, zaujměte místa. they wait slightly, slightly longer or oh, not. Otwieram obrady. Ogłaszam. Zasedání je zahájeno. Zasedání které skončilo 16. července 2009, je nyní opět zahájeno. Dámy a pánové, před 14 dny jsem byl ve Vesteplata, kde jsme si připomínali zahájení začátek druhé světové války. Tato válka vedla k tomu, že zahynuli miliony lidí. Nesmíme nikdy zapomínat, že válka a násilí se jednoho dne mohou vrátit do Evropy. V posledním týdnu proběhly jiné násilné události. Dva členové se Civil ve Španělsku byli zabiti při výkonu svých povinností. A proto, dámy a pánové,